Good morning, dear colleagues. Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Vidím dnes ráno pouze spokojené tváře. To je fajn. Myslím, že dneska budeme mít celkem pohodovou schůzi. A proto jsem umožnila i tu akademickou čtvrthodinku. Okay. So let's start. Dobrá, pustíme se do práce. Čeká nás bod číslo 16 na pozadu jednání, což je návrh stanoviska ke směrnici Rady a parlamentu k šíření družicových údajů z pozorování země pro komerční účely. Za Libe je navrhovatelem pan Weidenholzer, tím, že příslušný výbor je ITRE a my máme příslušnost podle článku 53 eh, k ochraně údajů a IMCO podle článku 54. Takže nejprve dám slovo zpravodajům, následně ostatním poslancům či poslankyním. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. A při tomto návrhu právního textu jde o to, že máme stále více možností pozorovat eh, Zemi z vesmíru a při tomto pozorování vzniká velké množství údajů. A s těmito údaji se může v Evropě i obchodovat. V zásadě je to dobře. V zásadě je dobře, že nestojíme v cestě technickému pokroku. V tuto chvíli takto nevznikají osobní údaje, ale předpokládáme, že se to za čas může změnit. A z toho důvodu a, jsme se rozhodli vyjádřit tady k tomuto tématu a rozhodli jsme se vyjádřit i určité výhrady. Já jsem se snažil vypíchnout hlavně jeden bod – a to, že pro nás je důležité, aby byly chráněny osobní údaje a tato zásada nesmí být pouze v úvodním ustanovení, nýbrž v legislativním textu, protože to je zásada významná. A kromě toho jsem se také snažil odstranit z textu určité nejasnosti. Tam se několikrát hovořilo o citlivých údajích, v tom smyslu tedy, že by se nemělo bránit obchodování s citlivými údaji. A já jsem se tady snažil to znění mírně upřesnit. A další věc je časový rámec. Technická inovace, technický pokrok postupuje v této oblasti velmi rychle. A Evropský parlament by tedy měl předkládat zprávu eh, každý rok, nikoli každé tři roky, tak abychom měli možnost reagovat na poslední novinky. Já si myslím, že má smysl, aby se to upravovalo na evropské úrovni. Některé členské státy si myslí, že by to mělo spadat do kompetence jejich, ale já mám za to, že takovéto typy údajů by se měly zpravovat z evropské úrovně i vzhledem k naší digitální strategii. Takže ochrana osobních údajů by měla být zpřísněna a myslím, že i ostatní výbory se na to dívají podobně jako my. Naše stanovisko nebylo příliš obsáhlé, takže jsme postupovali poměrně rychle. Výbor ITRE bude mít své stanovisko hotové až v září, takže lhůtu na předkládání pozněvacích návrhů jsme dali do začátku června. Děkuji. Také děkuji. A nyní stínový zpravodajové. Monika Holmajer, prosím. Děkuji mnohokrát. Zdá se, že každý má snad dneska 15 minut řečnické doby klidně. Je nás tady málo, takže bychom to takto zvládli. Ale, ale teď vážně. Tento systém je nutný, potřebujeme jej a je dobrý. A mám na pana kolegu Weidenholzera dvě otázky. Respektive první je na komisi. Co to jsou ty odvozené údaje? Já jsem to pochopila tak, že ty údaje se mají používat k určitému účelu, ale pak se tam hovoří o nějakých eh, odvozených informacích. Máte to nějak definováno? Abychom věděli, co to je. Já jsem měla pocit, že v tom textu je to vysvětleno dost vágně. A tak by mě zajímalo, co to znamená. Máme to někde definováno? A potom mám ještě jednu otázku eh, na pana poslance Weidenholzera. Vy jste říkal, že v tomto kontextu zatím se nepoužívají osobní údaje. A potom jste tam vypustil pasáž, že členské státy mohou zakázat šíření těchto informací. Má to nějaký důvod? Tato pravomoc. Protože tato právní úprava se přijímá proto, abychom vytvořili společný trh, aby si to neupravoval každý stát zvlášť. A v tom textu ve čtyřku se v podstatě popírá ta zásada vnitřního trhu a zavádí se pravidlo, že každý stát může přijímat vlastní pravidla. Má to nějaký konkrétní důvod? Existují třeba nějaké kategorie údajů, na které bychom se měli blížeji soustředit? Tolik mé dvě otázky, které mě vytanuly na mysl, když jsem eh, si studovala tento text. Co se týče osobních údajů, tak to určitě bude podléhat eh, právní úpravě vzniklé základním nařízením o ochraně osobních údajů. Takže kdyby v této oblasti byly generovány osobní údaje, tak by to bylo takto ošetřeno. Takže ještě jednou děkuji a předem se těším na odpověď na otázky. A teď, co se lhůty týče, my jsme zkrátili tři roky na jeden rok. Po jednom roce myslíte, že budeme mít dostatečné znalosti o tom, jak bylo prováděno toto právo? Možná ty dva, tři roky by byly smysluplnější. Protože po delším čase, řekněme, budeme mít eh, určitou základnou datovou, ze které se dá vycházet. Myslím, že po roce nebudeme mít dostatečné zkušenosti s prováděním tohoto práva. Děkuji. Také děkuji. Tak já se připojím té německé skupině řečníků, takže i já budu mluvit německy. Navíc tu máme i dosti specifickou terminologii. Děkuji mnohokrát panu kolegovi Weidenholzerovi za dobře odvedenou práci. Ten text se ubírá správným směrem. To, co říkala paní Holmajer před chvílí, k tomu se chci připojit. Ano, správně jste ukázala na to, čím se ještě musíme zabývat. Já si myslím, že tady bude potřeba nastavit rovnováhu, nastolit rovnováhu. Myslím si, že tyto údaje musí být ošetřovány z evropské úrovně, ale že nemůžeme dále podkopávat základní práva. Je potřeba, aby se evropští občané mohli cítit bezpečně. Podpořuji, eh, pod, chci podpořit pozněvací návrh číslo 8 k odstavci 3 článku 8, kde se to zdůrazňuje. A potom také chci navázat na to, co říkala paní Holmajer, to bylo také důležité a zajímavé. Tedy proč se tam vrací pravomoc zpátky do rukou členských států. To si myslím, že může odporovat základnímu principu společného trhu. Děkuji. Ještě někdo? Chce vystoupit? Tak možná komise? se chtěla vyjádřit. Chce komise vystoupit? Ano, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vystoupím jenom velmi stručně. Chci říci, že Evropská komise souhlasí z důvody tohoto pozněvacího návrhu, tedy v tom smyslu, že by měla být posílena důležitost ochrany osobních údajů a měla by být reflektována přímo v textu. Jako ostatní, ale i komise si myslí, že e, některé pozměvací návrhy můžou podkopat vnitřní trh vytvářený touto směrnicí, takže prosím opatrně, především co se týče e, volného oběhu takovýchto údajů nebo údajů, které již jednou byly zkontrolovány. Teď abych reagoval na ty, informa- na ty informace z toho odvozené. Tady, myslím, odkazujete k pozněvacímu návrhu číslo 3. To se dá vysvětlit velice jednoduše. Tato směrnice se zabývá kontrolou údajů o vysokém rozlišení ze satelitů, když se poprvé pouštějí na trh. Takže se úplně klidně může stát, že některé tyto údaje už jsou zpracované. Takže tady jde v podstatě o to, že ať jsou ty údaje zpracované nebo nespracované, tak platí pravidlo, které máme v tomto článku. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát, pane Gonzálesi, a potom se vrátíme zpátky a dáme slovo panu zpravodaji. Ja, uh, Děkuji. já si myslím, že v podstatě to nevidíme nějak zásadně rozdílně. A tyto body, které jsou v pozměňovacím návrhu 4, e, tady ten výraz obsolít vysvětluje to, co to bylo řečeno, ale myslím si, že ještě o tom můžeme diskutovat. V podstatě v tom nevidím žádný problém. Ovšem ta roční lhůta, ta je zásadním problémem. Mně by přišlo eh, rozumnější, kdybychom měli větší manevrovací prostor, vzhledem k tomu, jak rychle se vyvíjí technologie. A v některých případech eh, uplatnili se výjimky, se musí čekat až tři roky a já si naopak myslím, že bychom se měli zaměřit na to, jak reagovat rychleji ve chvíli, kdy se daleko rychleji vyvíjí technologie. Často se mění během půl roku. A v této oblasti potřebujeme nástroj, který by nám umožnil rychleji reagovat. Ich freue mich dann auf die Zusammenarbeit mit. A také se těším na spolupráci s kolegy. Okay, we freuen uns auch. Danke, Herr Dobře, děkuji. Pokud jde o lhutu pro předkládání pozměňovacích návrhů, je to 1. června. A teď jdeme k bodu 17 našeho programu. V Ženevě byl přijat nový protokol v roce 2014 a cílem tohoto protokolu je vyřešit mezery v prosazování úmluvy o nucené práci a také má zajistit účinnější boj proti eh, pašování lidí za zneužíváním v pracovní oblasti. Tento protokol se zabývá oblastí evropského práva, která už je dosti regulována i judikáty Evropského soudního dvora. Členské státy se nemohou rozhodnout o ratifikaci mimo rámec evropských institucí, protože části tohoto protokolu spadají do kompetence EU. Rada tedy přijela návrh rozhodnutí, který umožňuje členským státům v zájmu Evropské unie ratifikovat ty části protokolu, které spadají do oblasti příslušnosti Evropské unie. Podle článku 218 smlouvy o fungování Evropské unie má parlament dát souhlas, takže žádáme komisi a radu, aby předložili tento návrh rozhodnutí a potom dám slovo paní Stevens. Takže nejprve komise, potom rada a potom zpravodajka. Komise paní Píšov, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně červenci 2014 Mezinárodní konference práce, to je združením a tripartitních mezinárodních organizací práce, přijala protokol s doporučeními k úmluvě o nucené práci. Přijetí tohoto nástroje k přijetí tohoto nástroje přispěly i členské státy Evropské unie. Je to důležitý výstup, protože 80 let poté, co MOB přijal a umluvu 29, která měla zrušit nucenou práci, máme ještě stále hodně cesty před sebou. Podle MOPu 21 milionů lidí jsou oběti nucené práce a to především eh, jsou to lidé, s nimiž bylo obchodováno. A 150 miliard eh, amerických dolarů nelegálních zisků z toho plyne. Jsou to většinou lidé, kteří pracují v domácnostech a v stavebním průmyslu, v důlním průmyslu, v zemědělství, a v rybářství. Ve sdělovacích prostředcích jsme nedávno zaznamenali poměrně příšerné kauzy, které by si člověk v dnešním světě vůbec ani nepředstavil. Provádění nových standardů o nucené práci MOP nám umožní lépe bojovat proti nucené práci. Země, které budou ratifikovat tento protokol z roku 2014, souhlasí s tím, že se budou snažit o prevenci, že zlepší ochranu obětí a že poskytnou účinnější nápravné prostředky. Mají vytvořit národní politiku a akční plán, potlačování nucené práce a kromě toho musí přijmout opatření bránící nucené práci. Mezi něž patří to, že budou informovat eh, lidé, lidi, kteří jsou ve zranitelné pozici, tak aby nebyli takto zneužíváni. Teď co se týče obětí, tak protokol zavádí povinnost eh, zajistit eh, identifikaci, ochranu a rehabilitaci těchto osob. Podle dalších klauzulí je potřeba, aby ratifikující státy poskytly opravné prostředky, včetně kompenzačních, všem obětem a mají také zajistit, aby příslušné orgány oběti nestíhaly za nezákonnou činnost, ke které byly nuceni. Kromě toho protokol také posiluje mezinárodní spolupráci v boji proti nucené práci širo... proč je důležité, aby Evropská unie zaváděla tento protokol? Evropská unie podporuje lidská práva, důstojnou práci a také chce bojovat proti obchodování s lidmi, a to jak v rámci Evropské unie, tak ve svých vnějších stavích. V kontextu tohoto protokolu je také důležitý závazek Evropské unie podporovat ochranu práv dětí a rovnoprávnost mužů a žen, což je tady důležité, protože v některých formách nucené práce jde hlavně o ženy. Pracovní práva jsou důležitou součástí důstojné práce a ratifikací úmluv a protokolu vysílají evropské státy důležitý signál o tom, že jejich politiky jsou koherentní se zásadními právy, základními právy a se snahou zlepšovat pracovní podmínky po celém světě. Kromě toho Evropská unie má strategii boje proti eh, převaděčství a žádá tedy členské státy, aby veškeré mezinárodní právní um, nástroje ratifikovaly, protože to pomůže efektivnější, koordinovanější a koherentnější boj s převaděčstvím. Posílení práv obětí také bylo součástí strategie Evropské komise Evropské unie obecně. Vytváření přeshraničních pravidel a posílení mezinárodní spolupráce i mimo Evropskou unii tak to ještě posiluje evropskou činnost v této oblasti. Ratifikace tohoto protokolu také bude mít dopad na vnější vztahy, především v oblasti obchodu a asociačních dohod, a umožní vytvořit stejné podmínky eh, mezi všemi partnery a sousedy. Máme-li podporovat respektování tohoto protokolu ve třetích zemích, tak je důležité, abychom nejprve měli pořádek v Evropské unii. A to platí už konec konců pro stávajících osm základních úmluv MOP. Tento protokol se zabývá oblastmi, které upravuje evropské právo. Co se týče ochrany obětí a opravných prostředků se tento protokol zabývá aspekty justiční spolupráce v trestně právních věcech, které máme ve směrnici 2011-36 a směrnice 2012-29, tedy směrnice o právech obětí. Co se týče prevence, tak tento protokol se zabývá aspekty evropské sociální politiky a určitá ustanovení tohoto protokolu a doporučení Obsahují pravidla o svobodě pohybu pracujících a také se zabývají oblastí přistěhovalectví. Například e, směrnice z roku 81 o vydávání pobytu pobytových povolení obětím. Teď, co se týče vnější oblasti, tak tam máme také pravidla společné obchodní politiky, mezinárodní dohody, obchodní nástroje. To jsou všechno věci, které odkazují k zásadním pracovně právním nástrojům a standardům, včetně tedy umluv MOP. Ratifikace a implementace má probíhat jak v Evropské unii, tak ve třetích zemích. Evropské právo je podrobnější než obecné zásady v protokolu MOP. Díky vyjednávání na Mezinárodní konferenci práce už nemáme žádnou nekompatibilitu mezi tímto protokolem a evropským právem. Vzhledem k tomu, jak důležitá jsou i evropská práva v této oblasti, potřebujeme evropský rámec pro ratifikaci tohoto protokolu členskými státy. Proto je potřeba, aby veškeré právní překážky stojící v cestě ratifikace členskými státy byly z evropské úrovně odstraněny. Proto Evropská komise přijela návrhy rozhodnutí rady a to co nejdříve, aby byla tato ratifikace možná. A tyto nástroje byly přijaty v září roku 2014. Umožňují členským státům v zájmu Evropské unie ratifikovat tyto protokoly o nucené práci v částech, které spadají do kompetence EU a doporučují členským státům, aby učinili příslušné kroky vedoucí k ratifikaci do konce roku 2016. Předložili jsme dva návrhy, jeden se týkal sociálního právního základu a druhý se týkal justiční spolupráce v trestně právních věcech. Tak, abychom jak si ošetřili různé postupy. Je tam právní, nikoli obsahový rozdíl mezi těmito dvěma oblastmi. Oba dva návrhy byly schváleny radou podle článku 218 odstavce 6 a nyní je potřeba, aby je schválil i Evropský parlament. Dnes máme návrh o trestně právní, tedy justiční spolupráci v trestně právních věcech. Co se týče sociálních věcí, tak eh, to bylo předloženo výboru pro zaměstnanost. Mezinárodní organizace práce přijala také umluvy o eh, pomocnících v domácnosti a další. Doufáme, že stejně tak jako u nich i tady se dohodneme rychle, tak aby členské státy byly schopny tento protokol ratifikovat, eh, jakmile k tomu budou připraveny. Některé z nich už k tomu připraveny jsou. Evropská komise podporuje toto rozhodnutí rady a přivítala by také schválení Evropského parlamentu. Je to totiž důležitou součástí snahy Evropské unie prosazovat po celém světě hlavní úmluvy Mezinárodní organizace práce a i vlastně v evropském kontextu nám to umožní více bojovat proti obchodování s lidmi. Takže tyto standardy takto budou rychleji ratifikovány a zabrání to stávajícím formám nucené práce, umožní to kompenzovat oběti a vytvořit silnější mezinárodní spolupráci. Děkujeme také předsednictví rady a zpravodajům za to, že se v této oblasti angažují. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo předsednictví paní Kybela, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážení poslanci a poslankyně, za možnost vystoupit jménem lotyšského předsednictví a prezentovat postoj Rady k tomuto rozhodnutí, které umožní členským státům ratifikovat tento protokol a k jedné z hlavních úmluv MOP, která se týká nucené práce. Toto rozhodnutí se týká justiční spolupráce v trestně právních věcech a jak říkala právě zástupkyně komise, podobné rozhodnutí spadající do sociální politiky se v tuto chvíli diskutuje eh, ve výboru pro zaměstnanost a sociální věci. Nucená práce je fenomén, který existuje bohužel i 80 let po přijetí úmluvy MOP, která byla v loňském roce doplněna protokolem. Tento protokol je politicky mimořádně významný, Snaží se posílit boj proti stávajícím formám nucené práce a zajistit pokrok i v oblasti poskytování pomoci obětem a mezinárodní spolupráce. Během diskusí v Radě členské státy vyjádřily podporu cíli tohoto protokolu a podporu jeho ratifikaci. Po přijetí toto rozhodnutí umožní členským státům ratifikovat ty části protokolu, které spadají do příslušnosti Evropské unie podle článku 82 odstavce 2 smlouvy o fungování Evropské unie. Rada také chtěla mírně změnit v několika místech změní návrhu Evropské komise. Přidala nové úvodní ustanovení 2, které zdůrazňuje, jak důležité jsou úmluvy MOP o nucené práci a kromě toho také změnilo úvodní ustanovení dvě s tím, že řeklo, eh, že máme stávající pravidla pro ochranu obětí trestných činů a že tato úmluva může ovlivnit eh, tuto úpravu. Kromě toho jsme tam také přidali úvodní ustanovení 7 a změnili článek 1, aby bylo jasnější, které části tohoto protokolu jsou adresovány tímto rozhodnutím. A kromě toho také jsme změnili původní úvodní ustanovení 8, které se týkalo protokolu číslo 22, tak by bylo jasnější, že Dánsko se neúčastní přijetí tohoto rozhodnutí. Vymazali jsme článek 4, protože postoj Dánska vyplývá přímo z protokolu, kterýž to má status primárního práva. 2. března se rada dohodla v zásadě na tomto textu, především berou v úvahu velkou právnickou a politickou důležitost tohoto protokolu. Vysíláme tím signál, že Evropská unie může jít příkladem při vytváření lepšího rámce boje proti nucené práci. A závěrem chci vyjádřit naději, že Evropský parlament dá svůj souhlas, tak aby bylo nakonec možné radou přímo, v radě přijmout tento akt. Děkuji. And now, uh, I said... Děkuji a nyní dávám slovo zpravodajce paní Stevens. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat radě i komisi za jejich prezentaci. Tato prezentace nastínila hlavní otázky a také dohody, které bylo dosaženo v těchto otázkách. Ehm, je pravda, že tato umluva ošetřuje fenomén, který je na vzestupu a tyto oběti tohoto eh, nucené práce jsou vlastně oběti zločinu. Je to něco, co je špatné pro naši společnost, pro naši ekonomiku. Eh, ratifikace tohoto protokolu je důležitým krokem v boji proti boji s lidmi a také má zaručit práva obětí tohoto zločinu v celé Evropě ten hlavní postup má být poměrně jednoduchý, ale e, celý ten cíl je složitý. Tento protokol byl v roce 1930 e, v platnosti a bohužel i dnes, v roce 2015, tento zločin je stále mezi námi téměř po sto letech. Ehm, Celkově na celém světě se stalo obětí nucených prací asi 28,9 milionů lidí. Eh, chybí dostatečné provádění opatření, které mají zabránit eh, nucené, nucených prací. Takže je důležité, aby Evropská unie nenechávala těmto zločincům mm, nucené práce možnosti takto působit. Usilujeme o vymícení nucené práce. Legislátoři mají chránit ty nejzranitelnější příslušníky společnosti, takže já doufám, že se mohu sou, eh, spolehnout na své kolegy a že tedy Evropský parlament dá svůj souhlas. Ještě děkuji a nyní paní Jasmanová jako stínová zpravodajka. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Navrhované rozhodnutí Rady, aby členské státy ratifikovaly dohodu, umluvu o nucené práci, zavazuje Evropskou unii k tomu, aby zlepšila také pracovní podmínky a aby lépe chránila práva dětí a nezletilých, aby také vyslala jasný signál našim partnerům na světě. Má se to týkat i šíření boje s nucenou prací mimo Evropskou unii. Je to opravdu aktuální otázka. Před dvěma lety došlo k té tragédii v textilní továrně v Bangladeši, takže je důležité rozšiřovat eh, podmínky pro práci a měli bychom se zabývat právě s té bojem s nucenou prací. Musíme proti tomuto jevu neustále bojovat. Oběti nucených, nucené práce musí být očkodněny, musí docházet také k potrestání převaděčů a obchodníků s lidmi. Musíme reagovat i na nové výzvy. Tyto protokoly patří do kompetence Evropské unie. Jedná se o rozhodnutí rady a je Myslím si, že bude možné odstranit překážky k ratifikaci a členské státy budou moci přistoupit k této umluvě. Je to v celkovém zájmu Evropské unie v boji o zlepšení pracovních podmínek a i ochranu lidských práv obecně. Děkuji, říká paní předsedkyně. Ještě někdo se hlásí do rozpravy? Pokud ne, tak ještě žádám znovu paní Stevens, zda ještě jednou chce vystoupit. Není tomu tak, takže velice děkuji. Děkuji všem. E, zpráva bude představena 4. června s pravodajkou paní Stevens a to je vše k tomuto bodu. Děkuji vám. A přistoupíme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Zde žádám kolegy ze sekretariátu, zda jsou všichni přítomní, kteří mají vystoupit k tomuto bodu. Máme zde zpravodaje nebo zpravodajku. Máme zpravodaje, dobře, takže můžeme postoupit k dalšímu bodu, je to bod 18. Výbor Libe se rozhodl přijmout stanovisko, které se týká um, zprávy Komise o monitorování uplatňování evropského práva za roky 2012 a 2013. Soustřeďme se na oblast spravedlnosti a vnitřních věcí. Pro náš výbor bylo prioritou, aby zde bylo, aby zde bylo včasné a řádné provádění směrnic a evropské legislativy. Takže je důležité, abychom se podívali na tento dokument, který monitoruje situaci. Dám nejprve slovo komisi, aby představila své hlavní poznatky a hlavní zjištění v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Dále dostane slovo zpravodaj pan Trajan Unguránu, aby představil návrh stanoviska. Za Evropskou komisi je zde pan Tamáš Barši. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Výroční zpráva Evropské komise o uplatňování, sledování, provádění právních předpisů Evropské unie je rozložena do hlavního dokumentu, do hlavní zprávy. Uvádíme tam statistiky a nejdůležitější čísla, která se týkají eh, vyřizování stížností. Také se zabýváme eh, řízením o porušení smlouvy s některými členskými státy, eh, jak s novými řízeními, tak s těmi už zahájenými dříve. A také sledujeme všechny základní postupy, které proběhly v tom konkrétním roce. Domníváme se, že um, je také důležité upozornit na věci, které pokládáme nejdůležitější v tom uplynulém roce. Ve zprávě většinou zveřejňujeme čísla za celou 28. Pak tam máme ještě přílohy, dva pracovní dokumenty. Jeden, ten dokument je rozčleněn podle jednotlivých členských států, takže tam jsou další podrobné údaje o těch nových eh, zahájených řízeních o porušení smlouvy, o stížnostech a také o projektech EU Pilot. Ten druhý pracovní dokument je rozdělen podle jednotlivých oblastí politik, takže jedna právě eh, taková oblast je oblast spravedlnosti a jedna je oblast vnitřních věcí. Návrh viděli jsme návrh eh, zprávy výboru Libe, nebo návrh stanoviska. V některých bodech s tím souhlasíme, zejména co se třeba týče vysokého počtu stížností, které byly předloženy v oblasti spravedlnosti. Komise se nedomnívá, že vysoký počet stížností je negativním jevem jako takovým. stále ještě je zde takové, taková velká nejistota nebo velká pochybnosti o, mm, mezi evropskými občany, které se týkají například uplatňování Evropské charty základních práv. Komise sleduje každou stížnost, kterou obdrží, provádí následná hodnocení a občanům také předkládá řádnou zpětnou vazbu. Komise musí eh, také souhlasíme s tím, že je důležité, aby komise usilovala o plné uplatnění společného evropského asilového systému, protože některá nařízení a některé směrnice tohoto společného evropského asilového systému už eh, jsou platné, ale dvě směrnice nabydou účinnosti až později, to znamená doba na Eh, transpozici do členských států bude až v polovině 2015, nebo ta, ta lhuta úplně až v polovině 2015. Takže teprve potom budeme moci sledovat, zda členské státy uplatňují správně ta pravidla, zda došlo k správné transpozici. Co se týče obchodování s lidmi a směrnicí na toto téma, tak eh, si musíme uvědomit, že komise již zahájila podrobnou kontrolu transponování směrnice v jednotlivých členských státech <clears throat> a příslušných opatření učiněných v členských státech. Už jsme zahájili 13 eh, řízení o porušení smlouvy proti těm členským státům, které nás plně neinformovaly o těch opatřeních nebo nás informovaly o těch opatřeních pouze částečně. Jakmile budou tato řízení o porušení smlouvy dokončena, tak eh, proskoumáme podrobnosti a uvidíme, zda ta opatření jsou nikoli pouze úplná, ale také zda jsou správná, zda jsou na místě. Co se týče protokolu 36 k Lisabonské smlouvě, ta eh, opatření z toho bývalého třetího pilíře se rovněž nyní prošetřují Generální ředitelství pro vnitřní věci a spravedlnost nyní schromažďuje informace o transpozičních opatřeních učiněných členskými státy. No, je zde lhuta 1. prosince 2014. Do, do té doby ty údaje schromažďovala rada a teprve poté byly ty údaje předány komisi. je tam celá řada rozhodnutí, které musí být eh, ještě ehm, vlastně mm, zapracovány nebo přeměněny v členských státech, takže teprve později vás Evropská komise bude moci informovat podrobněji o těchto opatřeních toho třetího pilíře. Dále, co se týče přístupu k informacím, o řízeních o porušení smlouvy nebo o potenciálním porušení smlouvy. Jak je to s transparentností? Komise měla názor, že samozřejmě existuje legitimní zájem ze strany Evropského parlamentu i ze strany evropských občanů, aby měli přístup k nějakému rozumnému množství informací, které se týkají řízení o porušení smlouvy. Ale na druhé straně, a to rovněž potvrdil Evropský soudní dvůr, eh, je pravda, že tyto postupy musí být pro členské státy do určité míry důvěrné, aby komise a evropský členský stát mohl vypracovat nějaké rozumné řešení, aby byl vyřešen ten právní problém, ani aby se nemuselo Eh, aby se ty musely tyto věci dostávat až k soudu a aby se vlastně mm, to nemuselo dostat do té fáze nákladných a zdlouhavých řízení o porušení smlouvy. Takže mm, to je vysvětlení komise. Návrh tohoto stanoviska hovoří rovněž o dodatečných informacích, které jsou dodávány k té výroční zprávě, Komise je připravená projednat si body Evropského parlamentu a členy těchto výborů tuto věc. Ehm, můžeme hovořit o tom, zda máme kapacitu poskytovat další podrobné informace. Myslím si, že můžeme o tom diskutovat, o tom zda poskytovat parlamentu třeba strukturovanější informace tohoto typu, ale mohu říci, že internetová stránka Evropské komise obsahuje třeba informace o stávajících, probíhajících řízení o porušení smlouvy. Navíc pravidelně informujeme veřejnost o tom, když se komise rozhodne učinit nějaký další formální krok v těchto řízeních, anebo také informujeme o ukončení těchto řízení. Děkuji. Děkuji. Nyní zpravodaj pan Muriano. Thank you, chair. Děkuji. Zpráva tedy se vyjadřuje <clears throat> k těm výročním zprávám komise za rok 2012-2013. Stanovisko LIPE tedy hodnotí situaci v oblasti eh, spravedlnosti a vnitra. A pokud je tady o správnost dat uvedených přílohách. V oblasti vnitra, interní politiky byla v roce 2013 44 otevřených případů porušení, většinou tedy v oblasti um, azylových řízení a pašování lidí. Tyto problémy vznikaly především v důsledku pozdní aplikace směrnice 2011-36 o prevence a boji obchodu s lidmi. A v oblasti spravedlnosti v roce 2013 většina běžících případů pro porušení se týká porušení případů volného pohybu osob. Většina případů opět vznikla v důsledku pozdní transpozice směrnice a to také v důsledku s problému s překladem a tlumočením v azylovém řízení. A mm, došlo také k k tomu, že členské státy včas nenotifikovaly komisi o tom, jaká přijali prováděcí opatření. Členské státy se opravdu snaží vyřešit tyto případy předtím, než Evropský soudní dvůr přijde s finálním judikátem ale my jsme přesvědčeni, že se měli začít snažit dřív, předtím, než celá věc uspěla do tohoto stavu řízení. Komise se v minulosti výrazně snažila pomoci členským státům s implementací a v tomto ohledu celá řada opatření, například eh, kontrola schody, kritéria a hlavní směry eh, přehledné tabulky a tak dále byly dány k dispozici, ale dá se říci, že implementace evropské legislativy, konkrétně i obecně v oblasti spravedlnosti a vnitra, by měla být více strukturovaná, detailnější, transparentnější a přístupnější. Já jsem navrhl ve svém stanovisku to, aby tato výroční zpráva byla doplněna i o další opatření, která by umožnila, aby parlament byl pravidelně a důkladně informován o stavu implementace. Komise by měla identifikovat nejlepší možné způsoby, jak toho dosáhnout. Měla by využít stávající nástroje, které má pro komunikaci, tak, aby zajistila správný a včasný přístup k informacím o implementaci evropské legislativy. A na závěr, samozřejmě jsem otevřen všem návrhům, kolegů a těším se na spolupráci se stínovými zpravodaji. Děkuji. No, Mr. Unguriano. Uh, eh, no, děkuji. Uh, my... Děkujeme. A teď pan Guillaume, jeden ze stínových zpravodajů. Pan Bayer a paní Husmanová. Oui, merci. Je ne suis pas euh, le, la shadow. Děkuji. Já nejsem tedy oficiálně stínová zpravodajka, zastupuji jenom kolegu, který nemohl přijet, takže já chci za něj poděkovat komisi a zpravodajům za jejich prezentaci. A obecně pan Baje souhlasí s určitými prioritami, které jsou v, obsaženy v tomto stanovisku, především co se týče transpozice asilového balíčku, především co se týče práva na obhajobu. Dále transpozice právních nástrojů by byla žádoucí. Chce ale trvat na třech bodech. Za prvé, je potřeba zrychlit transpozici směrnice týkající se prevence obchodování s lidmi. K tomu už se tady odkazovalo, protože to netolerovatelným způsobem naráží na důstojnost lidských bytostí. Ano, v textu se o tom hovoří, ale pan Baj si myslí, že je potřeba na tom trvat. A ve Středomoří vznikla dramata, ve kterých prostě, ze kterých je zcela jasné, že je potřeba v této oblasti více dělat. Poslední tragické události ukazovaly, že tady je velké riziko obchodování s lidmi. Evropská unie členským státům stanovila um, šetřící pravidla, která znamenají, že není dostatek prostředků uh, pro provádění evropského práva. A navíc to ukazuje, že uh, takovéto úsporné opatření můžou mít uh, negativní dopady na evropskou konstrukci. Co se týče refitu Evropské komise, to by mohlo zlepšit provádění legislativy, nicméně nesmí to ohrozit eh, práva pracujících a práva vyplývajících eh, z jiných eh, základních práv. Děkuji. No, děkuji. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nejprve bych chtěla pogratulovat zpravodaji k výslednému návrhu také bych mu chtěla poblahopřát k tomu, že se držel všech našich pravomocí, pandátu našeho výboru. Myslím si, že je důležité sledovat eh, provádění a uplatňování evropského práva. Je to vlastně takovou hlavní, eh, takovým naším hlavním účelem. Je důležité monitorovat provádění práva, protože to má přímý dopad na naše občany. Čili je dobré, že obě tyto výroční zprávy hovoří o mm, řízeních, o porušení smlouvy. Je opravdu mám, mm, jsou to velké problémy, které plynou z toho, že dochází ke spožděné, k opožděnému provádění směrnic. Je důležité, aby evropská legislativa byla prováděna včas, a efektivně. Je to důležité jak pro oblast azylu, tak třeba pro boj s nelegálním obchodováním s lidmi. Evropská komise je samozřejmě strážkyní smluv, takže si myslím, že by měla být ambiciozní a ambicioznějším způsobem chránit a bránit eh, Evropskou chartu lidských práv. Takže to je z mé strany vše. Děkuji. Ano, děkuji a ještě než dám znovu slovo zpravodaj, tak vás ještě chci informovat, že podle rámcové <clears throat> dohody s komisí je to tak, že příští výroční zpráva o sledování provádění právních předpisů e, bude také obsahovat i seznam všech e, řízení o porušení smlouvy to by měla opravdu komise provést, protože to nám tam zatím chybí v těchto výročních zprávách. Takže teď dávám slovo zpět panu zpravodajovi, panu Grianovi. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Chtěl už bych pouze říci, že děkuji předřečníkům za návrhy a podněty. Některé věci, o kterých hovořili, už jsem vzal v úvahu a těším se na další spolupráci na, této, na tomto stanovisku. Děkuji. Dobře, děkuji. Takže to, eh, lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů je 19. května, v poledne je to příští týden. Dobře, tak stále hm, máme dobré časové skóre, jsme 25 minut napřed. Takže teď budeme muset zřejmě hm, nevím, zda kolega tady bude, eh, kolega by zde měl být asi za pět minut, takže nevím, jestli je dobré, abychom vyhlašovali pauzu. Ne, já opravdu budu muset eh, vyhlásit pauzu. Je, vyhlašuji pauzu na 20 minut. Děkuji. Let's continue the debate today. We should proceed with the... Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat. Čeká nás bod 19 a 20. Bude zde zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o pokroku Rumunska a Bulharska v rámci mechanismu spolupráce a ověřování že ta jedna zpráva se týká Rumunska, druhá zpráva se týká Bulharska. Tyto eh, mechanismy byly zřízeny v roce 2007 kvůli přestoupení těchto dvou zemí k Evropské unii, protože se panovala dohoda, že je důležité odstranit některé nedostatky, provést soudní reformu, bojovat s korupcí, bojovat s organizovaným zločinem. První fáze probíhala mezi roky 2007 a 2012 a v druhé fázi se pozornost soustředila na zavádění těch reform a změn, které byly v tom prvním období, také na posílení konsistentního uplatňování legislativy a zajištění nezávislé justice. 28. ledna 2015 Evropská komise zveřejnila zprávu o pokroku která se týkala těchto dvou zemí. Nejprve budeme hovořit o Bulharsku, máme zde zástupce komise, pan William Sles, vedoucí příslušného oddělení a on nám představí zprávy o obou zemích, o Bulharsku a o Rumunsku. Vážené dámy, vážení pánové, vážená paní předsedkyně, děkuji za možnost představit tyto dvě zprávy komise. Jak už říkala paní předsedkyně, tyto zprávy byly schválené 28. ledna tohoto roku. Komise eh, se věnuje obou těmto zemím. Budu hovořit postupně. a těchto zemích nejprve začnu o zprávě o Bulharsku. Evropská komise eh, se snaží brát v úvahu výsledky, ale i všechny okolnosti těch uplynulých 12 měsíců. Takže tato zpráva se bude věnovat uplynulému roku 2014. Co se týče Bulharska, zpráva za ten rok říká, že pokrok byl pomalý. Také mm, přitom bereme v úvahu, že tam byla složitá politická situace. Byly zdůrazněné některé kroky, kde tedy došlo k identifikaci problému a navržení nápravy. Soustředili jsme se na oblast spravedlnosti a justice. Zpráva také stanoví určité um, ověřovací mechanismy pro příští roky. Také jsme se věnovali otázce politické kultury a víme, že to je důležité Zpráva rovněž hovořila o stupni, jakého musí být dosaženo, aby byly splněny ty cíle. Co se týče Bulharska, tak jsme se soustředili na reformu justice, korupci a organizovaný zločin. Nejprve pohovořím o reformě justice. Mechanismus spolupráce ověřování se věnoval otázce bezúhonosti soudců, nezávislosti soudců a také i zprávě soudnictví, mm, vedení soudnictví, manažerským věcem. Mm, bylo, došlo k některým eh, k některému zlepšení v tom, v tom vedení soudců, například zřízení případů, ale důležité je stanovit strategii celého soudnictví. Z toho vyplynula celá řada doporučení která vlastně už i navazovala na to doporučení z toho minulého období. Tato zpráva získala obecnou podporu bulharského parlamentu, ale samozřejmě otázkou zůstává, do jaké míry budou ty prvky jednotlivé strategie zavedeny do praxe. Zpráva také hovoří o tom, že přetrvávají kontroverze v oblasti jmenování soudů nebo v přidělování soudů, že tam, že tam vlastně není systematický systém pro přidělování věcí takže to budeme monitorovat i v následujících letech. Nyní otázka boje s korupcí. Zpráva hovoří o tom, že v Bulharsku ještě nevzali tuto, tento boj za svůj. Došlo k některým věcem, kde byla identifikována korupce a mm, soudní systém také proti těmto věcem zakročil. Také je důležité, nebo také jsme vzali v úvahu některé organizační věci. Nicméně pouze velká, mm, pouze málo případů bylo eh, dokončeno eh, v tom soudním řízení. Ve zprávě, kdy byla, eh, v době, kdy byla ta zpráva učiněna, jsme mohli se vyjádřit pouze k několika věcem, Nyní zde máme novou strategii. V následujících letech budeme hlavně sledovat pokrok v provádění těch opatření. No a organizovaný zločin i v této oblasti zatím ještě nejsou uh, úspěšné ta opatření, zůstávají zde stále ještě právní lakuny které znesnadňují vyšetřování a pachatelům se daří unikat spravedlnosti, ale mm, nyní se je tedy dochází k určitému k určité práci v této oblasti. Potřebujeme výsledky, potřebujeme také kontinuita v, v době, kdy dochází ke změnám. Eh, došlo také k přesunu eh, vyšetřovacího týmu pod eh, ministerstvo vnitra. My jsme zdůraznili riziko, že mm, se tím může oslabit pokrok při vyšetřování. Naše závěry a doporučení zdůrazňují hlavně výzkum, hlavně význam uvědomění si problémů, nalezení řešení a dotáhnutí těch řešení až k výsledkům. Nyní Rumunsko. V Rumunsko jsme se soustředili na justiční reformu a boj s korupcí. Opět nejprve pohovořím o justiční reformě. Některé věci se vlastně opakují i z té minulé zprávy. Jmenování soudců, otázka respektování soudních rozhodnutí. Sledovali jsme, jak systémy fungují a kde jsou nedostatky. Také mm, jsme přemýšleli o nějakých budoucích opatřeních došlo třeba ke jmenováním na některé významné posty v oblasti, takže v letošním roce také by, zač, měly, být, zač, by měly být uplatňována pravidla a nové postupy. Velice důležité z toho loňského roku je nejnovější fáze modernizace soudů v Rumunsku. Je to velice náročné jak pro vládu, tak pro celý systém justice a pro přední představitele justice. Ze zprávy vyplývá, že tato reforma mm, vypadá úspěšně, ale bude dokončena až příští rok. A pokud by byla opravdu příští rok dobře dokončena, tak by to znamenalo dokončení důležité reformy. Dále, co se týče bezúhonosti, Ehm, tak je zde speciální agentura a také její velký počet eh, případů, které skončily u soudu. Také je zde nový režim, který provádí ex ante kontroly eh, konfliktu zájmu u veřejných zakázek, aby došlo k prevenci těchto jevů konfliktu zájmu. Další otázka v té oblasti bezúhonosti se týkala toho, jak se dodržují rozsudky soudů eh, ze strany parlamentu. Zpráva ale nemohla říci, že zatím to dobře funguje. Co se týče korupce, tak nejdříve jsme zkoumali korupci na nejvyšší úrovni. Shledali jsme, že se daří lépe pohánět ke spravedlnosti případy u korupce u nejvyšších činitelů. Je zde nový orgán Národní antikorupční ředitelství DNA a už druhý rok mohl také soud vykázat výsledky těchto institucí, takže se ukazuje, že v některých oblastech eh, ta reforma začíná fungovat. Ale stále zde přetrvávají problémy, které se týkají třeba politického tlaku na soudce, eh, nekonzistentního přístupu parlamentu eh, v případech zbavení imunity a také jsou tam určité oblasti změn, problémy ve změnách v právním rámci. Obecně tam ještě přetrvávají problémy. Veřejné zakázky zůstávají také klíčovým problémem. Ve veřejné správě existuje speciální antikorupční strategie, která přináší užitečný rámec pro zavádění zejména preventivních opatření. A zpráva Eh, také hovoří o tom, jak může pomoci zacílení a posouzení rizika, ale stále se ještě zůstává hodně práce. U Rumunska se zpráva soustředí na odolnost a udržitelnost. A také se zabýváme, nad tím, zabýváme tím, zda ten pokrok je udržitelný. Hmm. je důležité, aby ten, eh, ty kroky byly udržitelné i v následujících letech. Závěrem můžeme říci, že komise eh, se domnívá, že tyto zprávy jsou založeny na širokém koncensu. Za prvé, postup, který používá komise, je eh, takový, že využívá informace z celé řady zdrojů, jednak ze strany vlád, ale také od soudních orgánů, dalších vnitrostátních agentur, nevládních organizací, think tanků a i dalších eh, zdrojů informací. Také je zde eurobarometr, eurobarometr, který loni na podzim rovněž eh, potvrdil informace asi 73% eh, Rumunů a 83% Bulharů řekli, že by tyto akce ze strany Evropské unie měly pokračovat, než se obě země dosáhnou takové úrovně, která je srovnatelná s ostatními zeměmi EU. Zpráva byla také podrobena mm, jednání rady v březnu 2015 byla nakonec schválena. Jsou zde Eh, závěry, které schvalují doporučení této zprávy nebo těchto dvou zpráv a doporučují, aby byla situace nadále pečlivě monitorována. Doufám, že tento, toto stručné schrnutí pro vás bylo užitečné. na úvod a velice rád eh, případně zodpovím podrobnosti ohledně některé z těchto věcí. Thank you very much. Děkuji. A nyní zahajuji diskuzi. Paní Ziba? Děkuji, paní předsedkyně. Především mám radost z toho, že toto téma vůbec otvíráme na půdě našeho výboru a zabýváme se tím, jakými pokroky se podařilo, jakých pokroků se podařilo dosáhnout v oblasti eh, soudnictví. A k tomu mám jednu nebo dvě otázky. Ve zprávě se s ohledem na Rumunska hovoří o závěrečné fázi a o tom zdali je třeba další pozorování. Já to trochu spochybňuji. Z různých politických kruhů víme, že ne vždycky ve chvíli, kdy dochází k transpozici evropské legislativy do národní, je pak tato legislativa daným členským státem opravdu používána. A já si myslím, že bychom měli mít nějaký časový rámec a lhuty toho, kdy, jaké body v členském státě budou dopracovány a používány v praxi, abychom to mohli kontrolovat. A za druhé, víme, že Některé členské státy se přímo vyhýbají nutnosti transponovat eh, některou legislativu. Eh, stačí se podívat na tabulku EU Justice Scoreboard. A proto si myslím, že je třeba také přijít z kritérii toho, zdali transponovaná legislativa je skutečně v praxi užívána. A tady trošku spochybňuji tu formulaci, která ve zprávě je k této věci. Je třeba si uvědomit, že oba členské státy, Bulharsko a Rumunsko, jsou na srovnatelné úrovni jako ostatní členské státy. To je tedy ta formulace, která mě eh, trošku zaráží. Předpokládáte automaticky, že existuje různá úroveň systému soudnictví, čili Mám dvě konkrétní otázky. Existuje nějaký konkrétní časový plán, co a kdy má být transponováno? A za druhé, máte nějaká konkrétní kritéria nebo se opíráte o kritéria, která jsou v tabulce Justice Scoreboard? A jsou to kritéria, která pak umožní srovnání se všemi členskými státy? Děkuji. Pan Šogol. Děkuji. Já chci jenom gratulovat komisi A pokud jde o fungování našeho národního systému soudnictví eh, a to, jak funguje, obávám se, že někdy to vypadá trošku jako komediální seriál, tedy ta snaha ochránit korup, korumpované úředníky a, a zločince před spravedlností. A, ovšem, já musím říct, že to není žádný seriál ve chvíli, kdy jste starosta nějakého menšího městečka ve čtyři ráno vám vtrhnout do domu a zatknu vás před zraky svých pěti malých dětí. A zdá se tedy, že ve východní Evropě jsou tyhle věci prováděny tak, že budí větší rozruch, než je nezbytně nutné. Děkuji, paní Jasmenova. Děkuji, paní předsedkyně. Tento mechanismus byl zaveden v roce 2007 ve snaze překonat slabiny soudního systému. V prvních letech, počátečních letech měly doporučení komise eh, žádoucí efekt, teď ale obávám se, že už tomu tak není. A mm, všímáme se stále větších rozdílů mezi zjištěními ve zprávě a vydanými doporučeními. Zdá se mi, že zpráva je spíše politickým nástrojem, než tedy konkrétním nástrojem, který by měl přispět ke zlepšení. A v Bulharsku jsme z toho eh, tak trochu unavení. Máme pocit, že jenom ty nově přistoupivší země jsou v hledáčku pozornosti. Možná by bylo dobré, kdyby tato analýza byla prováděna i u ostatních členských států, také by jistě byly zjištěny nedostatky. E, další, protože si myslím, že základní lidská práva, práva dětí nejsou dodržována v ty stejně ve všech členských státech. V roce 2014 jsme také zveřejnili stanovisko a komuniké k některým kritériím, nicméně zdá se, že tato kritéria nejsou společná pro všechny členské státy. A s kolegy na půdě ALDE jsme položili otázku, zdali opravdu potřebujeme rámec nějakých principů základních práv lidí. V roce 2015 tři měsíce poté, co jsme tuto žádost předložili, nemáme pořád žádnou odpověď. Rádi bychom ji slyšeli od komise. Děkuji, pan Radek. Děkuji. Opětovně se ukazuje prstem na Bulharsko, Především eh, pokud jde o problémy spojené s organizovaným zločinem, korupcí a tak dále. A je poukázováno na to, jak eh, vlastně rušivé jsou tyto jevy vzhledem k tomu, že Bulharsko přistoupilo do šengenského prostoru. Nicméně zpráva Komise z roku 2014 o boji proti organizovanému zločinu v Evropské unii uvádí následující údaje. Zhruba dvě čtvrtiny dotázaných, tedy 76%, přiznávají, že je korupce v Evropské unii, takže je to obecný problém. A myslím si, že i ostatní členské státy nedodržují některé základní demokratické principy a, a zásady právního státu. Bohužel, členské státy nesouhlasily s tím, že budou subjektem takových kontrol, vzhledem k tomu, že by museli opravdu vážně bojovat s korupcí a organizovaným zločinem. Rozhodnutí rady, kterým, kterým je tedy ten závazný mechanismus transformován ehm, na formu neformálního dialogu s některými ostatními členskými státy znamená, že tady máme vlastně dvojí metr na Bulharsko, Rumunsko a jiné státy. A mě by zajímalo, jestli je tu opravdová politická vůle provádět změny. tuto chvíli probíhají e, konzultace i o změně e, bulharské ústavy, která by pak umožnila provést změny v systému soudnictví. přistoupení Bulharska do šengenského prostoru bude takovým důkazem toho, že neexistuje dvojí metr. A Evropská komise mnohokrát opakovala, že každá země musí splnit veškerá přístupní, přístupová kritéria. A my musíme říci, že Bulharsko úspěšně hájí východní externí hranice Evropské unie. Já doufám, že to je naposledy, co se bavíme o téhle zprávě, protože příště budeme členy Schengenu. Protože i tak mohou členské státy ukázat to, že akceptují Bulharsko jako rovnoprávného partnera. Já budu hovořit rumunsky. Děkuji mnohokrát. Je to právní mechanismus ze své vlastní povahy, nicméně nemá žádné právní základy v evropském právu. Tyto dva členské státy přijali tento postup Dobře, tak budu hovořit anglicky. Bohužel máme čtyři základní kritéria, tedy měli jsme na začátek čtyři základní kritéria, ale pak to komise rozšířila. I na ostatní oblavy, oblasti práva nejenom trestního, ale také občanského ale my prostě nemáme páky na to, abychom mohli měnit systém občanského práva. A Evropská komise, myslím, nám nemůže mluvit do toho, jaké je u nás politické klima. A pokud jde o tedy závěry toho typu, že je třeba změnit politickou mentalitu, mně z toho jasně vyplývá, že se komise vměšuje do našeho politického života a to je nepřijatelné. Říkáme také, že opožděná spravedlnost je odepřená spravedlnost. A bohužel to platí i o další případy, které projednávají evropské soudy, které, jsou deset, které se vlečou 10, 12 a více let. Víme také, že tedy generální ředitelství pro boj s korupcí přeskoumávalo aktivity našeho bývalého prezidenta pana Trajányho. A mm, tento materiál bude v těchto dnech předložen našemu generálnímu prokurátorovi. Já myslím, že je ovšem třeba nastartovat skutečnou reformu soudnictví v naší zemi. Je třeba uh, upravit kritéria, pravidla tak, abychom mm, vlastně měli reálnou šanci. Používání tohoto mechanismu k vyvíjení politického tlaku znamená, že máme dvojí metr na evropské občany a to je nepřijatelné pro Evropskou unii i z pohledu ochrany našich hodnot a pravidel. Bohužel tento mechanismus dělá tedy z Bulharska a Rumunska zaostalé země, země, kterým se měří jiným metrem, země na periferii Evropské unie a to je pro nás nepřijatelné. Myslím, že to není čistě problematika soudnictví, protože my potřebujeme reformy Potřebujeme modernizovat náš systém. Ale já se domnívám, že tedy je to používáno v tuto chvíli jako nástroj vyvíjení určitého politického tlaku a to je nepřijatelné. a postoj parlamentu často bránil reformě soudnictví. Já tady také přijdu do angličtiny, bylo mi řečeno, že už máme překlad z rumunštiny, ale ono to není potřeba. Paní Wimber. Tak se eh, Děkuji, děkuji za slovo. vypadá to, že Rumunsko má určité problémy. A my tedy musíme také pracovat na tom, abychom posílili důvěru rumunských občanů, zvláště v boje, boji proti korupci. obrovský rozdíl mezi zeměmi jako Rumunsko a Švédsko v úrovni korupce v, v rámci stavu společnosti ukazuje, jak obtížné je prosazovat tento evropský společný evropský projekt. A dochází k tomu, že země, které fungují dobře, to odnáší za země, které jsou skorumpované. Rumunsko nefunguje tak, jak by fungovat mělo, protože velká část obyvatel žebrá na chodnicích vyspělé Evropy o peníze. Pan Dragič. Actually, <clears throat> I, I, uh, I was intending to talk about... Uh... Já jsem původně chtěla hovořit o něčem jiném, ale teď, když kolega zmínil uh, žebráky na ulici, já sám jsem uh, Rom a Vím, že tady ve Švédsku je opravdu hodně romských žebráků na ulici. Thank you, Mr. Pavel. Vám musíme foarte moc. Tak, mi rád, domnul Drăghici. Děkuji mnohokrát. Já bych asi taky nevystoupil, k tomuto tématu, ale musím. Co se týče této zprávy, tak jsem velmi rád, mimochodem, že máme tlumočení i z rumunštiny. Je to mechanismus, který byl využit k politickým cílům a je k tomu využíván už poměrně dlouho, skoro deset let. A z toho důvodu máme za to, že je potřeba se stanovit jasné cíle a společná kritéria, podle kterých se bude jejich hodnocení dělat. Cíle, které, by měly, které již byly dosaženy, je prostě potřeba vyloučit z této zprávy a je potřeba zajistit, aby tento mechanismus nebyl využíván k tomu, aby byly Rumunsko a Bulharsko drženo za šengenskými vraty, protože to je mechanismus, který platí pro dva státy, ne pro 28 členských států. Je to mechanismus, který slouží k tomu, aby byly dvě země drženy mimo Schengen. Naším cílem by mělo být zrušit tento mechanismus, na tom by měla pracovat rumunská vláda se svými dalšími partnery. Děkuji. Děkuji. Další vystoupení. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Co se týče tohoto mechanismu, tak mně připadne jasné, že Rumunsko už tady není v defenzivní pozici, protože byl dávno přijat potřebný právní rámec. Každodenně vidíme účinky boje proti korupci. Pochopitelně je potřeba říci, že tento mechanismus měl velký pozitivní dopad. Ale běží už osmý rok po sobě. Není už to jenom ze setrvačnosti? Není možné, že se přetaví v nějaký stálý mechanismus? Na druhou stranu víme, že Evropská komise již konstatovala, že je žádoucí, aby během tohoto mandátu komise doběhl tento program, tento mechanismus. Možná by komise měla komunikovat s Rumunskem a s Bulharskem a připravit nějaký konkrétní časový plán. A závěrem chci říci, že tento mechanismus byl pro Rumunsko užitečný, nicméně musí mít nějak logicky nastavenou životnost. Jinak totiž existuje podezření, že ho někdo bude udržovat při životě jenom jako záminku pro to, aby Bulharsko a Rumunsko nemohli vstoupit do Schengenu. A to by v podstatě znamenalo penalizaci milionů lidí žijících v Bulharsku a v Rumunsku kvůli tomu, co dělá za ně pár jejich zvolených zástupců. Děkuji. Děkuji. A nyní dávám slovo opět Evropské komisi. Prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. A děkuji také poslancům a poslankyním za jejich vyjádření k této zprávě. Dovolíte-li, pokusím se pár připomínkami reagovat na některé myšlenky, které zde zazněly. Je jasné, že CDM je trochu nezvyklým prvkem, když se podíváme na celou množinu nástrojů v EU. Nicméně, abychom jej pochopili, tak se musíme podívat do jeho původu. Do chvíle, kdy tyto dva státy vstupovaly do Evropské unie. Tehdy všichni rozhodli v Evropské unii, že bude vytvořen mechanismus v této podobě, že tam bude řada benchmarků, a že tento mechanismus bude pokračovat eh, až do chvíle, než tyto cíle budou splněny. Komise, jak jste říkala, paní předsedkyně, vydala v roce 2012 pětiletou zprávu, která nám dala možnost sledovat pokrok v delším časovém rozmezí. A Evropská komise má za to, že CDM byla užitečným nástrojem a je jim i nadále. Evropská komise vyjádřila svůj postoj v tom smyslu, že je reálné očekávat, že cíle CDM budou naplněny ještě během stávajícího funkčního období, ale konstatovala to s tím, že se komise domnívá, že i nadále CDM je užitečným nástrojem, jakýmsi hnacím motorem reform, reform. Poslanci a poslankyně hovořili o souvislosti s Schengenem. Evropská komise měla vždy za to, že CDM a Schengen jsou dva různé procesy. A že by se neměly takto dávat do souvislosti. Teď jenom pár připomínek v návaznosti na rámec právního státu. Rámec pro právní stát by měl být nahlížen v podstatě jako mechanismus, který funguje, ale funguje pouze reaktivně, využije se pouze v určitých okolnostech jakožto reakce na určité kroky. Dialog stanovený radou tomto neomezuje manévrovací prostor Evropské komise. Evropská komise i nadále může využít tento nástroj, pokud bude mít pocit, že si to okolnosti vyžadují. S tím, že zatím takovéto okolnosti nenastaly, takže tento rámec jsme nemuseli použít. Proces probíhající v Evropské radě tedy doplňuje rámec právního státu Evropské komise a neomezuje jej. Teď bych rád ještě vyjasnil jednu věc týkající se srovnatelné úrovně. Podle eurobarometru, který jsme provedli, a jenom chci říci, že ta otázka se netýkala srovnatelnosti členských států, nýbrž srovnatelnosti úrovně reform. Takže ta otázka byla užší. My jsme měli pocit, že bylo zajímavé položit právě tuto otázku. v rámci průzkumu veřejného mínění. A na odpověď se musíme dívat optikou toho, kdo, kdo ji poskytuje. myslím si, že to bylo uspokojivé v tom smyslu, že ti, kteří položili otázku, měli poměrně srovnatelný výklad toho, co to znamená. Doufám, že tato odpověď byla nápomocná. Děkuji, paní Cepl, prosím. Omlouvám se, paní předsedkyně. Já si myslím, že dneska nedostaneme jasnou odpověď. Ale chtěla bych k tomu říci, že nikdo v této místnosti nepochyboval o tom, že tento postup byl užitečný a může být užitečný. Ale zatím jsem se nedozvěděla, jestli komise a dva členské státy dotčené se mohou dohodnout na nějakém časovém rámci, tak aby všichni věděli, co je potřeba udělat do kterého data. A vůbec nic jsem také neslyšela o kritériích, podle kterých se má kontrolovat pokrok. A opravdu doufám, že tyto informace v budoucnosti dostaneme, protože jinak to není transparentní a neuvidíme, jestli v těchto zemích bylo dosaženo faktického pokroku, anebo jestli se ten mechanismus prodlužuje z jiných důvodů. Takže prosím, kritéria a časový harmonogram. A chci se zeptat komise, jestli k tomu chci něco dodat? Ano. Rozhodnutí, které zakládalo proces CVM, není časově omezené. Takže z právního pohledu to prostě součástí tohoto nástroje není. Protože to načasování se stanovuje nebo eh, řídí podle naplnění stanovených cílů. A ta roční doporučení Evropské komise se vlastně dají považovat za určitý snímek názoru komise. Že prostě komise má pocit, že pokud toto doporučení nebo tato doporučení budou naplněna během nadcházejícího roku, tak to bude představovat zásadní krok směrem k naplnění daných benchmarků. A ve zprávě, pětileté zprávy z roku 2012, jsme dospěli právě k takovémuto závěru you. Uh, short, short, uh... Jenom krátké vystoupení. Ano, tento mechanismus stojí na smlouvě o přistoupení Bulharska a Rumunska, takže z právního hlediska musíme respektovat tu smlouvu, která je podepsána a která pro nás platí. Čili pokud se vyřeší tyto čtyři benchmarky, tak to si myslím, že zcela jasně nastavuje konec tohoto mechanismu, jenom k tomu potřebujeme politickou vůli. Děkuji, tímto uzavírám tuto rozpravu k těmto dvěma bodům. Děkuji vám mnohokrát za spolupráci a za aktivní účast. Další a poslední bod dnešního dopoledne se týká srovnávacího přehledu Evropské unie o soudnictví za rok, na rok 2015. Evropská komise tento srovnávací přehled vydala v březnu a my jsme pozvali eh, paní ředitelku z generálního ředitelství justice, aby předložila tuto zprávu a paní Paraskevi Míšu. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně a dobré dopoledne, dámy a pánové, vážení poslanci a vážené poslankyně. Velmi ráda jsem se mezi vás vrátila i dnes. Byla jsem tady včera a uvidíme se také dnes odpoledne. Takže mám dva dny naplněné tímto výborem a je to pro mě příjemná povinnost. Budu vám předkládat informace v podstatě o třetím ročníku tohoto srovnávacího přehledu. Předpokládám, že jste dostali kopii této zprávy, která byla přijata a vydána 9. března. Já zde vystupuji s prezentací této zprávy poprvé osobně, ale uvědomuji si, že s mým předchůdcem jste diskutovali o této zprávě a že tyto zprávy podporujete. Když jsem působila jako ředitelka pro občanskou justici v generálním ředitelství pro spravedlnost, jsem s kolegy, kteří to teď vedou, začala vyvíjet tyto zprávy. My jsme vycházeli, odpíchli jsme se z evropského semestru. Velmi si ceníme vaší podpory. Velmi si ceníme vašeho pozitivismu, který jsme vnímali v této zprávě za poslední dva roky, protože jsem to pochopila tak, že chcete rozšířit eh, tento srovnávací přehled i do dalších oblastí, tedy nejenom občanskoprávních a, a obchodních. Já s tím souhlasím, ale na druhou stranu chci, aby tento srovnávací přehled vycházel ze spolehlivých údajů. A navíc, aby tento srovnávací přehled byl důvěryhodný. A proto je potřeba postupovat krok po kroku. My jsme tedy začali v občanskoprávní a obchodní oblasti, protože když jsme s tím začínali, tak vrcholila hospodářská krize. Proto jsme se tady soustředili na zmíněné oblasti a stále tak činíme. Podívejme se ale, nebo učíme krok zpátky a podívejme se na to, co to vlastně ten srovnávací přehled je. Srovnávací přehled je informační nástroj, který rok po roce předkládá srovnávací přehled o tom, jak funguje systém justice ve všech členských státech. To bylo naším cílem pro všechny členské státy. Cílem není, aby Evropská komise něco kontrolovala. Cílem je pomoci členským státům zlepšit fungování jejich systému justice a to tím, že jim poskytneme srovnávací údaje ve třech oblastech. Kvalita, nezávislost a efektivita. A to platí pro všechny členské státy. Tyto informace mohou pomoci členským státům najít možné rezervy a zlepšit fungování občanskoprávní obchodní justice. Není to žádná soutěž krásy. Nejde o to, abychom zjistili, který systém funguje nejlépe, protože v Evropské unii máme eh, velmi různé právní tradice a justiční systémy a eh, toto bohatství, tuto různorodost musíme zachovat. Na druhou stranu ale máme nástroj, který nám dává přehled toho, jak funguje systém justice. A vychází to z určitých ukazatelů, které se zpracovávají na základě společné metodiky. A to si myslím, že je v zájmu všech. Ať už máte nastaven systém své justice jakkoliv, tak přesto si myslím, že se jeden od druhého můžeme hodně naučit. Pochopitelně, že tento srovnávací přehled je v souvislosti s evropským semestrem a příští týden nás čeká přijetí nových doporučení pro jednotlivé státy a, a na jejich přípravě se také účastníme. V letošním roce budeme mít prioritní ukazatele. Efektivita systému justice není důležitá jenom pro naše hospodářství, protože přístup k fungující justici je základním právem. Je to jeden ze základních kamenů evropské demokracie. A navíc také je důležitým předpokladem prosazování evropského práva a posilování vzájemné důvěry. Teď ve stručnosti k novinkám v tomto srovnávacím přehledu v roce 2015. Poprvé v roce 2015 tento srovnávací přehled představuje určitý panoramatický pohled na reformy justice v Evropské unii. To je na první stránce. V roce 2014 v podstatě ve všech členských státech byly buď to oznámeny, anebo již probíhaly reformy systému justice. V roce 2014 jsme konstatovali, že bylo oznámeno více reform než přijato reform. Ale víme, že realizace takovýchto reform přece jenom chvíli trvá. Znamená to tedy, že probíhá určité reformní hnutí, které se bude posilovat během nadcházejících let a doufám, že srovnávací přehled EU o soudnictví bude součástí tohoto procesu. Národní reformy justice mají různé rozsahy a různé cíle. Když se podíváme na graf, tak uvidíme, že některé se týkají operačních aspektů, jako třeba používání nových komunikačních technologií u soudu. Zatímco jiné reformy jsou spíše strukturální, například třeba dochází k reorganizaci soudnictví, dochází třeba k reformě justiční rady anebo zjednodušení procesních pravidel. Druhá věc, která je nová v tomto srovnávacím přehledu, spočívá v tom, že se snažíme poskytovat lepší informace o kvalitě systému justice. Co se týče efektivity, tak ta je pochopitelně důležitá, ale nestačí. Kvalita a nezávislost jsou další dva důležité předpoklady efektivity soudního systému. A právě z toho důvodu letošní srovnávací přehled EU o soudnictví rozšířil svůj pohled i na jiné faktory, které můžou přispívat ke kvalitě systému justice. Předkládá také nové ukazatele. Například podíl soudkyň, žen soudkyň ve všech eh, soudech, všech instanc, eh, ve všech instancích. A kvalita online řízení v případě, v případě malých nároků nebo také podpora alternativních způsobů řešení sporů v jednotlivých členských státech. Obecně můžeme říci, že co se týče kvality systému justice, tak existují velké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy, minimálně tak, jak je to měřeno těmi ukazateli. Obecně se dá říci, že existuje všude prostor pro zlepšení kvality systému justice. Další posun eh, zaznamenáváme v oblasti nezávislosti justice. Evropský parlament ve svém usnesení v loňském roce potrhl, jak důležité je dále posilovat tento aspekt. Srovnávací přehled poskytuje aktualizované a rozšířené informace týkající se právních záruk. Jejíž cílem je zaručit nezávislost justice v situacích, kdy může být ohrozena. A tato srovnávací, tento srovnávací přehled se také zabývá složením a hlavními pravomocemi justičních rad v jednotlivých členských státech. Což jsou informace, které by mohly být užitečné především pro ty členské státy, které v tuto chvíli zvažují reformy týkající se těchto justičních rad, anebo uvažují, že by takovéto nezávislé orgány zavedly. A poslední novinka, Srovnávací přehled se snaží identifikovat možné trendy. Protože už se jedná o třetí ročník, tak už je možné vidět určité trendy a srovnání, které podle nás jsou celkem zajímavé a doufáme, že e, ty trendy, ty trendy budeme schopni dále rozpracovat během nadcházejících let. Nicméně je potřeba k tomu přistupovat opatrně, protože je pravda, že situace se v jednotlivých zemích velmi liší v závislosti na indikátora, v závislosti na členském státě. Navíc nemáme vždy k dispozici údaje pro všechny členské státy a všechne, všechna léta, kterých se to týká. Obecně ale, když se podíváme na členské státy, ke kterým jsme měli informace, tak musím říci, že jsme zaznamenali určité zlepšení v oblasti ukazatelů efektivity. Jak jsem říkala, probíhají reformy justice a jejich plody budou chvíli zrát. Nicméně tento srovnávací přehled je pravidelně používaným nástrojem, takže nám umožní sledovat dosažený pokrok. Nyní v budoucnosti. Jak jsem říkala, některé tyto ukazatele budou používány u semestru a e, hodnocení strukturálních reform, právě e, které je spojené s evropským semestrem. A za druhé, probíhá kontinuální dialog s dotčenými členskými státy. Jehož cílem je dále analyzovat a hlouběji analyzovat údaje, které jsme dostali v souvislosti se specifiky jednotlivých právních řádů, tedy dívat se na ty ukazatele v kontextu místní praxe. A za třetí, máme za to, že z některých těchto ukazatelů vyplynou i priority pro financování a pomoc členským státům prostřednictvím Evropského fondu pro strukturální investice. A mám za to, že se nám také podařilo zlepšit a zefektivnit spolupráci nejenom s členskými státy, nýbrž, eh, nýbrž také se všemi různými sítěmi, které, nezávislými sítěmi, které existují na evropské úrovni. I od nich se snažíme dozvědět a poučit se z jejich nápadů. Bavíme se také z praktiky a zabýváme se tím, jaké jsou nedostatky v systémech justice v jednotlivých členských státech. Jako u všech srovnavacích přehledů, především těch, které běží pouze třetí rok, se zatím neúčastní sběru údajů všechny členské státy. Nicméně, vytvořili jsme skupinu odborníků, ve které jsou zastoupeny všechny členské státy. A je to fórum, kde se snažíme diskutovat a sbírat údaje. Jak víte, cílem tohoto srovnávacího přehledu bylo především získávat informace, Byl tam kontrakt se Šepezem, ale kromě toho teď sbíráme informace i od jinut a v podstatě u každého grafu uvidíte, odkud ty informace pocházejí. Používáme také údaje Eurostatu, údaje Světové banky, takže jak vidíte, používáme různé zdroje. A to nejenom proto, že by nám chyběly údaje v jednom či druhém zdroji, ale také z toho důvodu, že chceme ověřit tyto informace z více zdrojů. A závěrem, samozřejmě, že tento srovnávací přehled není dokonalý, ale je to nástroj, který se posouvá, který se vyvíjí ve spolupráci s členskými státy a s vámi. Spoleháme se na vaši podporu při jeho dalším rozvoji. Děkuji za pozornost. Eh, ano, děkujeme paní Mišu za tuto velice podrobnou prezentaci. Přihlásili se mi o slovo tři kolegové nebo kolegyně. Pan Stechovský, paní Grinsberg, pan Radek, paní Zepo. Takže pan Stechovský, prosím. Eh, paní předsedkyně, za slovo. Eh, Děkuji, Děkuji taky za, za tuhle tu zprávu. Trošku mi připomíná vtip, který se vypráví u nás na vesnici, jak přijede úředník Evropské komise k nám do České republiky na vesnici a říká, můžu vám spočítat ovce. A ten farmář říká, no když to dokážete, tak vám jednu dám tak ten dotyčný, dotyčný úředník zapojí všechny satelity a řekne, máte 6894 ovcí, z toho 50 beranů. A ten dotyčný vesničan mu teda dá ovci, on ji veme, naloží do kufru a říká výborně, skvěle. A můžu já vám dát radu. Víte, když vám řeknu, v čem dělá největší chybu Evropská komise, vrátíte mi tu ovci? On říká, no samozřejmě. On říká, Evropská komise dělá největší kom, uh, chybu v tom, že mi sem posílá člověka, kterým ovcem vůbec nerozumí. Vy jste si totiž vzal mýho ovčáckého psa. A to je, myslím, i účel této zprávy. Eh, já jsem sám prošel šest let, šest let soudními řízeními v České republice. Dámy a pánové, já vím, co to jsou české soudy. Já když vidím tyhle ty údaje, to musel psát nějaký blbeček. Omlouvám se za tohle slovo, protože kvalita a nezávislost českého soudnictví, to je úplně něco jiného, než je tahle zpráva. Já jsem třeba sám v rozsudku měl 140 sed, na sedmi stranách rozsudku jsem měl 140 chyb. Soudní řízení ve věci, kde se, kde se jako podnikatel, kde se, kde se k, vlastně soudilo o soud kolem 150, 150 eh, euro, tak trval 4,5 roku. Dámy a pánové, kde je tenhle ten údaj tady zanesený? Kdo se kdy zajímal o to, jaká je kvalita soudců. Soudkyně vyvě, v České republice vyměřuje výživné z obratu firmy otce, který je, majit, který je ředitelem firmy. Když je na, ten, na tuto chybu upozorněna, že z obratů, ale ze zisku firmy se musí vyměřit výživné, tak soudkyně řekne, to je důvod, proč jsem studovala práva a nestudovala jsem ekonomii, protože mě ekonomie nezajímá a chce zadat, chce zadat posudek. Já prostě nesnáším a vyhazu studenty na vysoké škole, který mi přinášejí kvantitativní studie a nepřinášejí mi kvalitativní. Já bych opravdu byl proto, aby jsme spolupracovali do budoucna na tom, aby tato studie měla kvalitativní rozměr mě počty soudců, počty případů, počty údajů, které řeknou jednotlivé státy, prostě nezajímají. Mě to, že některé údaje prostě v tom, v tom materiálu chybí, jak je to možné? Já chci vidět opravdu objektivní srovnání jednoho státu vedle druhého. Taky víte to, že většina soudců třeba v České republice se vůbec nevzdělává že mi předseda okresního soudu v Hradci Králové řekl na moji otázku, kolik soudci ročně absolvují kurzu, pokrčil rameny a řekl, No někteří jeden nebo dva, ale povinný to nemají. Víte, že většina soudců u nás soudila za doby komunismu a že stejní soudci soudějí dneska případy v tržním hospodářství. A víte, že u soudů je poměrně v České republice dost žen. A víte, že to vůbec nevypovídá o kvalitě nebo nekvalitě soudního rozhodnutí. Já sám bych preferoval víc žen kdekoliv, protože ženy přinášejí kvalitu, mají smysl pro detail, jsou daleko preciznější. Ale tento údaj, jestli je víc žen nebo méně žen, o ničem nerozhoduje tady třeba v Evropském parlamentu máme kvalitní ženy a můžu potvrdit, že moje kolegyně jsou, jsou velmi znalé problematiky, ale samotné statistické číslo v tomto údaje je mi absolutně nevypovídá o ničem, jestli soudní řízení jsou objektivní nebo, nebo nejsou objektivní. No a poslední věc bych eh, rád řekl, opravdu zaměřme se na vzdělávání. Kvalita soudních rozhodnutí třeba v Německu nebo v Rakousku je vyšší na základě toho, že ten soudce opravdu se celoživotně eh, vzdělává než v České republice a to si myslím, že by mělo být i jeden ze závěrů těchto studií. Pokud komise, komise dovolí, tak ji pošlu s mým týmem závěry mé kvalitativní studie. Vychází z mých údajů za šest let praxe se českými soudy a můžu vám tam poslat spoustu inspirativních věcí a spoustu case studies, které ukazují, že žádné rozhodnutí soudů nelze kvantifikovat. Musíme dbát na kvalitu a pokud nebudeme mít v soudním stavu kvalitní soudce, vzdělaný soudce, tak to bude vypadat v Evropské unii tak, jak to v současné době vypadá. Děkuji. Thank you very much, Mr. Zelski. Mrs. Griesbeck. Merci beaucoup. Euh. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát paní eh, ředitelce za tento srovnávací přehled o soudnictví roku 2015. Já jsem to dostala teprve před chviličkou, takže jsem si to jenom tak prolítla. A když jsem poslouchala vaši rychlou prezentaci, a mám pocit, že to je opravdu důl zajímavých informací. A vy jste to říkala sama, že to má být zajímavý nástroj, užitečný nástroj, který pochopitelně dá se zlepšit. Myslím si, že kolega právě uh, hovořil o tom, jak by se dal zlepšit. Já bych na to chtěla trošku navázat a možná jenom doplnit pár prvků z mé strany. Navíc jsem byla s novým zpravodajem k systému kontroly a my jsme tehdy několikrát chtěli, aby se rozšířil rozsah působnosti tohoto užitečného nástroje a to na celé trestní právo. A vy v té prezentaci jste také hovořila o novém nástroji, srovnávacím nástroji justičních systémů v různých členských státech. A já myslím, že to je důležitá součást celého právního řádu členských států a v Evropě. Že prostě by bylo důležité, aby eh, se srovnávalo i trestní právo My už jsme to navíc několikrát žádali, takže to jenom opakuji. A teď potom ještě druhá věc, na které bych si trvala a kterou také zmiňujeme už po několikáté. V rámci tohoto srovnávacího přehledu se zabýváme také tím, do jaké míry členské státy dodržují základní práva a srovnáváme je v tomto smyslu. Já si myslím, že tady nemůžeme usnout na Vavřínech ve chvíli, když prostě zjišťujeme, že se občas objeví nějaké porušení takovýchto základních principů i v zemi, která vypadá velice, velice demokraticky. Třeba příklad z vlastní země. Máme ten nový spravodajský zákon, který byl hlasován v rámci zrychleného postupu a my jsme si říkali, proč? Jestli to nebylo proto, a, abychom trochu zasadili ránu opozici. A prostě vytváříme teďka systém masového e, dohlížení nad lidmi pod záminkou boje proti terorismu. A já si myslím, že v rámci demokracie bychom měli najít rovnováhu mezi všemi svobodami. Na jednu stranu a právě na jednu stranu pochopitelně máte právo na svobodu, na druhou stranu je potřeba bojovat proti terorismu a na třetí stranu je potřeba dodržovat základní svobody. Toto je potřeba v demokracii vyvážit. A je o to potřeba se postarat. A třetí, možná ještě konkrétnější prvek. Já vím, že možná mluvím trochu dlouho, ale Pokusím se o stručnost. Co se týče metody, tak myslím, že ta metoda je celkem dobře propracovaná, ale možná by se na to dalo podívat i trošičku jinak. Je pravda, že já jsem to všechno nepřečetla, takže možná se pletu. Ale uplatňování rozsudků z jiného členského státu, prostě rozsudků, které byly učiněny jinde a musí být provedeny v jiném členském státě. Já vím, že tady máme třeba opravdu spoustu kaus týkajících se a svěření dítěte do péče někoho. Prostě pochází to z manželství lidí dvou státních příslušností. A často to jsou kauzy, které jsou opravdu velmi komplikované v našem evropském prostoru a působí hodně utrpení. Protože právo to není jenom otázka intelektuální zvídavosti, ale jde také o jeho praktické uplatnění v právě života. A tady opravdu vzniká řada situací, kdy svěření do péče působí veliká dramata. Takže uh, jsem chtěla se zeptat, jak to tedy vypadá s těmi uh, soudními rozhodnutími přijatými v jiných členských státech než v Pan Radev, děkuji. Paní předsedkyně. Paní ředitelko, chtěl bych vám poděkovat za odprezentování těchto informací. Já jsem bulharský europoslanec, takže věnuji zvláštní pozornost informacím o mé vlastní zemi. A všiml jsem si, že u celé řady kritérií jsme si vlastně vedli docela dobře, zvláště pokud jde o počet vyřešených případů v první instanci. Jsme na tom lépe než Německo nebo Holandsko. Máme také 100 dní na zpracování případů v první instanci u občanských, občanskoprávních a obchodních soudů. Máme, jsme na tom lépe než Německo, stačí nám 100 dní, Německu 500, takže já vás mohu ujistit, že bulharští soudcové jsou profesionálové, kteří pracují dobře, ale Evropská komise používá indikátory na vyhodnocení kvality a efektivity fungování soudního systému, například lehký přístup, nezávislost a tak dále. U prvních třech kolonkách jsou, jde o objektivní kritéria, ale nezávislost to je, myslím, kritérium vnímané subjektivně. Takže mám následující otázku. Věříte, že kritéria vnímané závislosti je dostatečně přesné, neměli bychom použít jiná objektivní kritéria k poměření nezávislosti eh, soudního systému a také pokud ta data z evropské tabulky vyznívají pro Bulharsko pozitivně, jak to, že zpráva je tak negativní a kritická? Nemyslíte si, že příliš velký důraz na subjektivní kritéria škodí. Měli bychom použít eh, kritéria jako například délka eh, řízení nebo jeho rychlost. Děkuji. Další vystoupení. Když se dívám na tu tabulku, mm, udeří mi do očí dvě věci. Za prvé, máme neúplná data, protože některé členské státy k některým kolonkám nedodaly data vůbec. A proto by bylo dobré vědět, kvůli čemu. Za druhé, Rumunsko, Bulharsko nejsou na tom vždycky nejhůře, to je pravda. Ale je třeba se ohlížet i na to, že tato data fakta nejsou vždy, nemají vždy plně vypovídací hodnotu sama o sobě. Je třeba se na ně dívat v určitém kontextu. Jestliže je řízení dlouhé, je to špatně, protože jde o zbytečné průtahy, nebo je to dobře, protože práce je důkladná. A proto tedy říkám, že ta čísla sama hodnotit nelze. Je třeba je vnímat v kontextu a v souvislosti s ostatními tématy. Mně tady chybí, ale možná jsem to přehlédla. o ta, zpracování otázky toho, jak dlouho to trvá od okamžiku, kdy je někdo pohnán před soud, ať už eh, je to tedy soud trestní nebo občanskoprávní, jak dlouho trvá ta doba mezi tím, než je sděleno obvinění a skutečně začne běžet samotné řízení. Čili, opakuji, je třeba tady tato data v, interpretovat velmi opatrně. Je to jenom takové východisko pro hodnocení efektivity soudního systému, je však třeba vzít úvahu i další okolnosti. Děkuji, paní Michel. Děkuji. Děkuji za vaše otázky. Začnu tím, co řekla paní Zipl. Já jsem to řekla už ve své prezentaci musíme velice opatrně hodnotit údaje a interpretovat je. Ať už, tedy když už něco trvá déle, eh, nemusí to být jenom čistě kvantitativní rozměr, ale také kvalitativní. Proto říkám, že jsme teprve na začátku celého procesu a musíme být velmi opatrní při vyhodnocování výsledků. Ovšem i přesto musím říci, že některé indikátory jasně ukazují na určitý trend. A já si myslím, že data, která se snažíme vyvíjet, já tady rozhodně nebudu tvrdit, že všechno už je rozvinuté, přesto nám tato data poskytují velice užitečné informace a pohled nejenom na Evropskou komisi a parlament, ale také na členské státy. Když jsem viděla to první číslo k situaci v Itálii, a já používám Itálii, protože Itálie zahájila reformy, Délka řízení od prvního dne u soudu až po uzavření celého procesu byla 10 let. A já nechci ukazovat prstem a říkat, Itálie vám to trvá 10 let. Ale musím říct, že v Itálii premiér a vláda si také všimli tohoto problému a snaží se o reformu celého systému. A to, se, to platí i o celé řadě dalších členských států. Nezávislost. Já navážu na vás, paní Sipel. Z jakých důvodů nejsou členské státy uvedeny všude? Ty důvody jsou různé. Určitá část členských států nemá zatím srovnatelné údaje. Pak je tu další část členských států, která nechce poskytovat údaje. No a my jsme přesvědčeni, že pokud je zapojíme do dialogu na úrovni skupiny expertů a pokud prokážeme, že tabulka má přidanou hodnotu, bude celý proces inkluzivní a my dosáhneme většího pokroku. Evropa zapojíme do celého procesu víc členských států. Vnímání nezávislosti. Možná se mnou budete nesouhlasit, ale jestliže podniky nemají pocit, že soudní systém je nezávislý, nejsou ochotny investovat v dané zemi. Ale já myslím, že bychom měli zajít i dál a proto v této zprávě máme za rok 2015 aktualizované informace o strukturálních zárukách, které zaručují nezávislost soudnictví v situacích, kde by tato nezávislost mohla být ohrožena. Tato data máme od Evropské sítě Asociace nezávislých soudců a já vám eh, já si myslím, že ta data jsou vypovídající a navíc tedy to vnímání zdali je soudnictví nezávislé nebo ne, má svůj význam. A nepřesvědčíte mě, že ne. Vy jste mi dali zajímavé podněty k zamyšlení, jak zlepšit celý systém, nejenom v oblasti trestního práva nebo primárního práva, ale i v oblasti dodržování základních práv. Také by mě zajímaly konkrétní případy například eh, z toho rodinného práva, z toho eh, přidělování dětí do péče v přezraničních případech, které jste tu zmínili a tak dále. My se chceme zabývat i sekundární legislativou a různými předpisy v přezraničním kontextu, proto by mě velmi zajímaly vaše podněty. A také všechny podněty, jak zlepšit kvalitu údajů v této tabulce Včetně té informace, o které mluvila paní Zipl, jak dlouho trvá, než nějaký tedy případ dospěje před soud. Odborná příprava soudců. Na straně 30 o tom ve zprávě hovoříme. Souhlasím s vámi, že odborná příprava je velmi důležitá. A pokud se podíváte na to, jaké programy odborné přípravy soudců jsou financovány, jaké sítě eh, a instituce máme, uvidíte, že tedy je to priorita a že jsou na ně vyčleněny značné rozpočtové prostředky. Já s vámi souhlasím v tom, že celoživotní Vzdělávání je velmi důležité, ale není to jen komise, kdo v této věci může něco udělat. Máme tedy, my tedy v této věci něco děláme. Máme stanoveny priority, máme možnost spolupracovat s různými institucemi a sítěmi a já souhlasím s paní Jourovou v tom, že nestačí tedy jen, eh, jak si se věnovat té restriktivní části trestního práva, ale je eh, třeba nabízet i odbornou přípravu pro eh, personál v káznicích a tak dále. A tady tedy mm, vlastně nejde jen o úkol pro komisy. Také vy, členské státy, se musíte být, ochotn, musíte být ochotné vydat se stejným směrem. For negotiations? Výživné. Víte, že nyní tedy připravujeme legislativu o drobných pohledávkách. A my jsme ne, takže šlo tady vlastně o náklady na řízení, promiňte, tlumočník se omlouvá. Jde eh, o to, aby tady mm, vlastně eh, náklady na řízení odpovídaly výši pohledávky, které se řízení týká, aby to bylo úměrné. A já jsem si jistá, že v této věci získáme vaši podporu a jistě se dobereme nějakého dobrého závěru, ale mohu vám říct, i v případě výživného je třeba posoudit poměr požadovaného výživného a nákladů na řízení. Čili všechny tyhle podklady mi můžete dodat, pro nás je to velmi užitečné. Já jsem vám k dispozici, já i moji kolegové dáme vám k dispozici konkrétní údaje. Thank you very much, Mrs. Michel. Děkuji. Děkuji kolegům za veškerá vystoupení a tím uzavíráme dopolední zasedání. Budeme pokračovat ve tři odpoledne a uvidíme se znovu s paní Michel. Přeji vám příjemný oběd.